Dalším bodem na pořadu jednání jsou otázky radě. Jako v minulosti, i nyní bych požádala ty poslance a poslankyně, které se budou účastnit, aby se přesunuli do předních lavic. Nemusíte sedět na svém vlastním místě. Pokud se přesunete dopředu, určitě výměna názoru bude živější. Ráda bych připomněla, že když budete pokládat doplňující otázky, tak máte k dispozici pouze půl minuty. První otázka se týká dobrých životních podmínek zvířat a dávám slovo paní ministrině Malström, aby zodpověděla první otázku. Tak. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, je mi ctí odpovědět na otázku paní Marian Harkin. Rada sdílí toto znepokojení paní poslankyně a návrhy komise zde skutečně chtějí také uplatnit celou řadu zákonů. Švédské předsednictví chce pochopitelně eh, také mm, počítat mezi své priority dobré životní podmínky zvířat v rámci zemědělské politiky za švédského předsednictví. Tím se také bude zaobírat konference v Upsale 8. a 9. října. Tato konference se zaměří na ukončení eh, financovaného programu ze strany EU welfare, čili dobré životní podmínky zvířat. Dojde tady skutečně, je třeba zabezpečit kvalitní dodržování předpisů v oblasti ochrany zvířat a je třeba zapojit do diskuze všechny zainteresované. Eh, celá řada odborníků se již účastnila těchto porad a slyšení. Hovořilo se také o tom, jak v celosvětovém měřítku lze zlepšit životní podmínky zvířat. K tomu se také vyjádřila FAO, FAO jakož i jiné organizace ve Spojených státech i v rozvojových částech světa. Tato konference bude také relevantní pro závěrečné zprávy, které mají být posléze předloženy. Poslanci zcela jistě vědí, že legislativní návrhy předloží komise. Švédské předsednictví v současné době pracuje na návrhu komise s ohledem na novou směrnici týkající se ochrany zvířat. Ovšem komise zatím ještě nedal, nedodala žádné nové návrhy které bychom měli projednávat v rámci švédského předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně, mluví paní Harken. A dobrý večer, paní ministrině. Jsem velmi ráda, že říkáte, že chcete, aby tato diskuse probíhala, že budete mít diskusi v Upsale, protože legislativa, kterou máme, v podstatě je v platnosti pouze dva roky. A my v Irsku jsme se s ní rozhodně stotožnili, za, zaš, školili jsme osoby, které nakládají se zvířaty a výsledkem je, že obchodně to funguje všechno velmi dobře. Ale pak, když skončíme s tímto, tak okamžitě nastoupí konkurence na trh, která to dodržovat nebude. Takže tato legislativa funguje pouze dva roky. Je to proporcionální a za druhé, jaká vědecká data máme k dispozici, která podkládají důležitost? Paní ministrině. Jak jste říkala, je důležité to řádně vyhodnotit, zjistit, co se dá udělat, co se udělalo, jaký výsledku jsme dosáhli. Sbíráme vědecké údaje a na konferenci v Upsale vystoupí odborníci i vědečtí odborníci tak, aby učini, ustavili rámec pro tuto diskusi. A doufáme, že to potom bude základem pro reakci rady na sdělení, které poskytne komise. To vám mohu říci v tuto chvíli. Velmi chceme získat stanovisko Evropského parlamentu k této otázce. Doufáme, že to bude dobré východisko pro diskusi a že se nám podaří získat co nejvíce informací. Děkuji, mám ještě dvě další doplňující otázky. Pořadě nejprve paní McGuinness a potom pan Kelly. Paní McGuinness, máte slovo. Děkuji za 30 vteřin. Děkuji za vaši reakci. Doufám, že věda tady vyhraje nad citem, především co se týče přepravy zvířat. Prosím, zabývejte se otázkou převozu konňů, kterou jsme se zatím nezabývali, teď se o tom hodně hovoří. Myslím si, že životní pohoda zvířat na farmách se možná zlepší, protože, obča- protože zemědělci dostávají za své produkty vyšší ceny. Takže tím, jak dochází k variabilitě komoditních cen, tak si myslím, že je, tím možná budu zabývat více. Děkuji. Pan Kelly. Děkuji. Já vím, že to je velmi kontroverzní téma v Irsku. A je to je to také voda na mlín těm, kteří eh, chtějí hlasovat proti Lisabonu. Víte, že my máme velmi rozvinuté zemědělství a, a že tato otázka bude mít dopad na ceny hovězího a vepřového. Můžete nám dát alespoň naději, že se tady dojde ke kompromisu předtím, než se bude hlasovat o Lisabonské smlouvě? Děkuji. Paní ministrině, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já opravdu chápu obavy eh, poslanců tohoto parlamentu a také občanů. Bohužel nemohu slíbit, že toto bude eh, vyřešeno před referendem. V současné době čekáme na návrhy komise. Bylo to pozdrženo eh, z důvodů, které neznám. A jakmile to dorazí, tak se na to vrhneme a začneme o tom diskutovat. Ale nemohu vám říct víc, protože teď čekáme na postoj a návrhy komise. Nemůžeme to udělat, nechceme to dramatizovat, ale musíme se na to podívat z vědeckého hlediska. Děkuji. A Teď eh, přejdeme k další otázce, eh, která byla původně položena paní Morris, ale dnes byla převzata paní Hed. A eh, téma je obchodování s dětmi v EU. Paní ministrině, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Švédské předsednictví sdílí obavy poslanců Evropského parlamentu v otázce obchodování s dětmi, zneužívání a e, jiné výhrady. Tato forma moderního otroctví je jedna z nejlukrativnějších forem mezinárodního zločinu. Je e, to hrozné, je to vážný problém e, nejenom EU, ale také zbytku světa. Obchodování s lidmi bylo po dlouhou dobu důležitou otázkou na agendě EU a musíme učinit řadu řadu opatření, tak abychom se vyrovnali s tímto obrovským problémem a porušováním základních lidských práv. Evropa musí zdvojnásobit svá preventivní opatření a musí eh, bojovat proti mezinárodně organizovanému zločinu. A eh, také musíme ochránit oběti přijetí a implementace legislativy je velice důležitá věc v této oblasti. V roce 1997 tady byla společná opatření pro boj proti obchodování s lidmi, to bylo schváleno a v roce 2002 byl vytvořen rámec, taková rámcová směrnice k tomuto a mm, v roce 2009 mm, eh, bylo předloženo nový návrh rozhodnutí eh, komise, tak aby bylo možné bojovat proti eh, mm, těmto obchodům a aby bylo možné lépe ochránit oběti tohoto obchodování a zvláště se to týká dětí, které tady byly zdůrazněny jako bytosti, které potřebují zvláštní ochranu. Například v rámci trestního stíhání jsou velice citlivými obětmi, zranitelnými obětmi. Pak je tady ještě další návrh, jak ochraňovat děti a to je rámcové eh, rozhodnutí, má se bojovat proti dětské pornografii a proti sexuálnímu zneužívání dětí, což bylo podpořeno ještě rámcovou směrnici z roku 1990 96. Mm, jde o to tady vytvořit mm, legální nebo právní mm, rámec, tak aby byly ochráněny děti před těmito eh, typy zločinů. Takže práce tady pokračuje a je tady eh, protokol z Palerma, eh, je to taková mezinárodní koncepce v této oblasti, stejně tak jako Eh, komise i rada už v této, na tomto poli pracovali. Předsednictví zorganizovalo ministerskou konferenci, a to 19. a 20. října. Eh, zorganizuje tedy v otázce obchodování s dětmi a také Agentura pro základnická práva se bude konkrétně těmito věcmi eh, zabývat. Rovněž máme v úmyslu Eh, věnovat se otázce obchodování eh, s lidmi a také kriminální útoky proti eh, dět, dětem. Je to součást okolského programu. Paní Het. Fru minister, já vědět... Vím, že toto je velice důležité téma a my ve Švédsku jsme v posledních letech stále znovu na toto téma poukazovali. Je velká škoda, že konference, která se má konat 19. a 20. října, nebude eh, dávat poslancům Evropského parlamentu se jí zúčastnit, protože jsme ve Štrasburku a to je nám skutečně líto, ale tak to už je. Také víme, že švédské předsednictví eh, odsuzuje sexuální turismus a bude se hovořit také o tomto v souvislosti s obchodováním eh, s dětmi. A je tady setkání eh, Europe de la France, eh, ale eh, to nemůže všechno, toho se nemůže v předsednictví všeho ujmout a chci se zeptat, proč tomu tak je. Děkuji mnohokrát. Vím, že se těmito otázkami nesmírně intenzivně zaobíráte, já to vím, nesmírně mi líto, že doba konání konference spadá zrovna do doby, kdy bude plenární zasedání Evropského parlamentu. Máme také ten tak anti-trafficking day, čili den proti obchodování s lidmi a to je mi nesmírně líto, že to zrovna spadlo do tohoto termínu, jak jsem řekla, nevěděla jsem, že to tak je, ale mohu vám ještě zaslat dodatečnou odpověď. Máme tady ještě další dodatečnou odpověď? Děkuji za Děkuji. Mně je taky velký, velmi líto, že tato konference proběhne souběžně se Štrasburkem. Bylo by možné, aby na program této konference se dostala úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidmi, aby se to zdůraznilo, protože máme pořád řadu členských států, které k ní nepřistoupily. existují státy jako Švédsko, které zatím tuto úmluvu neratifikovaly. Je tedy proto třeba zajistit, aby to figurovalo na prominentním místě na pořadu jednání této konference. Máme všechny prostředky, abychom konali, tak je třeba konat. Děkuji, paní ministrině, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, určitě zajistím, aby eh, se to dozvěděli organizátoři. Děkuji. Děkuji a nyní se dostáváme k další otázce, kterou položila paní McGuinness. Týká se sdělení pro zasedání FAO na vysoké úrovni. Paní ministrině, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máme řadu otázek z velmi různých oblastí. Konference OSN pro FAO se bude konat 18. listopadu a jednou z nejdůležitějších otázek na jejich programu bude reforma FAO. V roce 2008 všichni členové FAO přijali řadu opatření. Byl také přijat akční plán, který představuje reformu v řadě různých oblastí. Budoucí činnost FAO bude vycházet z administrativního systému založeného na výsledcích, což by mělo vést k efektivnímu využívání nedostatečných zdrojů. Proces reformy také bude mít dlouhodobé dopady, a to především na oblast výzkumu a decentralizace a jednotlivých úřadů. Konference se také bude zabývat možností novelizace charty FAO či reformou výboru o bezpečnosti dodávek. To je také velice důležité, protože to je v souladu s vytvářením globálního partnerství pro zemědělství a potravinovou bezpečnost, respektive bezpečnost dodávek potravin. FAO tedy zorganizovalo globální konferenci, která má hodnotit otázku bezpečnosti potravin a ta proběhne v Římě. Předsednictví bude přítomno na této konferenci a přečte deklaraci, která bude částečně vycházet z, se závěru rady právě k otázce potravinové bezpečnosti. 11. listopadu 2008 rada uznala ve svých závěrech, že globální společnost musí konat ve spolupráci se soukromým sektorem k cíli zajištění nebo s cílem zajištění potravinové bezpečnosti. Je to také součástí cílu tisíciletí. Bylo to znovu potvrzeno v červnu roku 2008 a vítáme také probíhající reformu FAO, vzniklou z iniciativy všech členských států FAO. Předsednictví se tedy domnívá, že byly stanoveny politické cíle, kterým bude čelit těmto nový, tento nový summit a půjde hlavně o zajištění potravinové bezpečnosti do budoucnosti. Předsednictví se domnívá, že je důležité, aby tento summit zavedl efektivní administrativní systém, který umožní splnit cíl překonat hladomor a extrémní chudobu na světě. Ale to musí probíhat v rámci globálního partnerství. Předsednictví se domnívá, že jedním z cílů tohoto samitu je vytvořit nový systém účinnějšího využívání zdrojů v rámci organizace FAO. Věříme, že FAO by mělo přijmout účinná opatření k dosažení cílu tisíciletí. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji za podrobnou odpověď. Ráda bych se jenom soustředila ještě na jednu věc. Jak se švédské předsednictví staví k roli společné zemědělské politiky v koncepci globální potravinové bezpečnosti. Myslíte si, že je důležité, abychom měli v Evropě společnou politiku, když nám všem jde o globální potravinovou bezpečnost? Děkuji. O tom jsme v radě ve světle této konkrétní konference nediskutovali, ale je jasné, že společná zemědělská politika může hrát eh, roli a až v budoucnu budeme o tomto diskutovat, může eh, hrát stále větší roli v usnadnění eh, této eh, situace, tak aby země mohly, ty země mohly být součástí společného trhu. Ale chceme se podívat na to, kde můžeme na pomoci, kde můžeme zmírnit a eliminovat současnou akutní krizi. To už jsme teď udělali už je to trošku lepší, jsou tady pozitivní zprávy, které přicházejí z nejrůznějších trhů a to je vynikající. A já bych tomu dala trošku čas, než zvážíme, jak budeme moci do budoucna e, se pokryt tyto otázky nebo se jim věnovat a jak bychom mohli, e, jak by mohla tato reformovaná zemědělská společná politika pomoci tímto zemím. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Mluvíme tady o eh, globální eh, bezpečnosti potravin, ale chtěla bych krátce eh, zmínit ještě bezpečnost potravin v EU a podle mého názoru tato otázka v EU závisí na výrobě potravin v EU, protože dnes zrovna skupina Aldi měla setkání s komisařkou Fisher Bowl a byli jsme o této otázce diskutovali. O budoucnosti už se tady mluvilo, ale mm, zvláště rok 2013 mm, týká se to rozpočtu. Jsou tady vážné dopady na výrobu výrobu potravin v EU. Já vím, že je to součást širší diskuse, kterou tady dnes vedeme, ale je to na nejvýš důležité pro ty, kteří jsou začleněni do zemědělské politiky a předpokládám, že už jste podali odpověď, ale pokud jsou tady ještě další informace ze strany švédského předsednictví, tak bych to velice ocenila. Děkuji. Paní ministrině, děkuji. Paní předsedkyně, toto je komplikovaná a velice eh, rozsáhlá diskuse a dotýká se mm, mm, konference samotné, ale jde to daleko dále. Nemáme v úmyslu eh, začít s těmito diskusemi. My jsme vyčkávali eh, až od komise dostaneme mm, nějaké komuniké, které se bude týkat budoucího rozpočtu. To nám bylo přislíbeno, bylo to tak dohodnuto v roce 2004 už s radou, že budeme mít mm, řádnou revizi mm, příjmu výdajů vůbec celé rozpočtové situace, včetně společné zemědělské politiky, která tvoří velkou část rozpočtu. Toto sdělení bylo trošku pozdrženo, mělo by to dorazit do konce roku. Pokud tomu tak bude, tak my ze švédské předsednictví máme v úmyslu vést první diskuse mezi členskými státy státy k této otázce, ale bude to záviset na španělském předsednictví, které by mělo pak začít s touto otázkou. Takže v této chvíli vám nemohu poskytnout žádné další detaily. Děkuji. A teď přejdeme k další otázce, která byla původně položena paní Kratsa, která je dnes večer zastoupena paní Giannaku. A ta otázka, tato otázka se týká paktu stability a růstu. Paní ministrině. Děkuji mnohokrát. To je otázka, o které jsme dnes již diskutovali. E, v krizi veřejné e, úřady e, musí mít mimořádná opatření na vydávání finančních prostředků a tím lze zabránit možná ještě horší krizi, protože jde o stabilizaci ekonomiky ale to samozřejmě neznamená, že eh, už skončil propad konjunktury. Musíme být pozorní a musíme se starat o to, aby tady došlo k nezbytnému podporování pro mm, opatření znovu obnovení a oživení ekonomiky. Je to nezbytné pro zachování flexibility a flexecurity, která eh, má být zaváděna od roku 2010, je mimořádně obtížné eh, eh, zavádět ekonomická opatření pro oživení hospodářského růstu a zároveň se starat o to, aby finanční rozpočtové prostředky nepřekročily svůj rámec. Je nesmírně důležité konstatovat, že existují různé harmonogramy s ohledem na nastavení těchto finančně politických opatření a to uvidíme, mm, dojde k celé řadě deficitní řízení s ohledem na jednotlivé členské státy, ale to je třeba samozřejmě vše nahlížet v celkovém rámci paktu stability a růstu. Na ECOFINu se pokusíme eh, definovat odpovídající mm, opatření a Domnívám se, že je třeba, aby došlo skutečně ke konzolidaci ve všech členských státech, abychom zajistili trvanlivý růst. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, za vaši jednoznačnou jasnou odpověď. Ráda bych vás požádala, abyste zejména zohlednila Zda tedy rok 2010 se stane rokem finanční disciplíny a sanace, anebo zda to bude ještě odsunuto, protože situace není zrovna nejpříznivější v Evropské unii, že? Thank you. Ja, det är en fråga som är mycket svår. Ano, to je samozřejmě otázka, na kterou lze pouze obtížně odpovědět. Příští týden mm, dojde k důležitému zasedání, kde se bude diskutovat o těchto strategiích, ale jak již jsem řekla, situace vypadá rozdílně od zemi k zemi. A z tohoto důvodu eh, budou existovat také různé harmonogramy. Doufám, že brzy budeme moci zahájit tento proces, ale to všechno samozřejmě velice také závisí na způsobu, jak se bude vyvíjet hospodářská a finanční situace. Vidíme již eh, konec tunelu eh, a proto se mm, domníváme, že můžeme mít naději, že se situace změní a proto bychom měli zavádět tuto situaci, protože když nedojdeme ke konkrétním krokům, eh, budeme jenom stěží věrohodní pro mm, lidi v našich zemích, které se nacházejí v obtížné situaci, čili je třeba eh, zahájit co nejdříve patřičné kroky. Teď další otázka, paní Kelly. Eh, jsou to opatření EU pro boj proti nezaměstnanosti. Paní ministrině. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně Rada souhlasí s panem poslancem týkajícím se výsledku posledního průzkumu Eurobarometru. O, především co se týče znalostí o Evropském sociálním fondu a fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Z hlediska demokracie a legitimity je důležité, komunikovat s občany Evropské unie o tom, co dělá Evropská unie. Evropský sociální fond a také fond pro přizpůsobení se globalizaci jsou velice důležité a chceme, aby byly účinně používány v boji proti nezaměstnanosti. Tyto dva nástroje jsou velmi důležité a dají se účinně využít v boji proti stávajícímu snížení hospodářského výkonu, provádí strategie flexikurity, posilují konkurenceschopnost a odpovídají potřebám a požadavkům, které máme. To najdeme v závěrech Rady z roku 2008, kde jsme podpořili to, aby Evropský sociální fond zaváděl další opatření pro podporu zaměstnanosti. Rada navíc podpořila to, aby se zlepšil způsob, kterým se používá Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Jde o to, abychom učinili opatření, která umožní efektivněji reagovat prostřednictvím tohoto fondu a poskytovat pomoc těm, kteří jsou obětí lavinového účinku globalizace, ale také zpomalení globální ekonomiky. Je důležité zdůraznit ještě další věc a to, že činnost těchto fondů řídí Evropská komise společně s členskými státy. A to tež platí i pro komunikaci o činnosti těchto fondů. Je důležité komunikovat s občany o tom, jakou podporu poskytují tyto fondy. Komise spustila v roce 2005 k tomuto cíli iniciativu, jejímž hlavním cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o využívání evropských fondů. Teď k Evropskému fondu pro vyrovnání se s důsledky globalizace. Informace o financování musí poskytnout členské státy. Tento Evropský fond byl vytvořen nedávno a lidé o něm možná nevěděli příliš mnoho z toho důvodu, že existuje pouze pár případů, kde se tento fond využil. Děkuji, pan Kelly, prosím. Děkuji mnohokrát za vaši jasnou odpověď. Jenom mám ještě jednu otázku. Chápu, že v radě existuje, nebo vím, že, v radě, že existuje velká opozice a, proti frontloadingu Evropského sociálního fondu. Pakliže tomu tak bude i nadále, navrhne rada nějakou jinou alternativu, tak aby se nestratilo tempo Evropského plánu pro hospodářskou obnovu. Děkuji. Ano, my jsme o tom diskutovali v radě a to několikrát. Existuje téměř jednohlasný názor, že by tam měl být i prvek národního spolufinancování. To znamená, že návrh toto zrušit není podporován radou. Na druhou stranu jsme se ale vědomi situace a vědomi těchto problémů a požádali jsme komise, aby předložila alternativní návrh a zrovna jsme o tom hovořili před dvěma dny se zástupci komise. Na tomto návrhu se pracuje a měl by být předložen co nejrychleji. Děkuji mnohokrát a paní Tykau ještě. Thank you, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Lituji v skutečnosti, že tady není dostatek podpory v radě učit tomuto programu v boji proti nezaměstnanosti, zvláště teď v době krize v Evropě. A zvláště se to týká v některých oblastí nezaměstnanost rapidně stoupá. Eh, musíme investovat a zajistit, aby Evropská unie byla konkurenceschopná i do budoucna. Tedy jaká opatření ehm, máte v úmyslu učinit ehm, fond, sociální fond nebo globalizační fond, tak aby mohly tyto fondy být tedy lépe využity proto, abychom mohli bojovat proti těmto problémům? Děkuji. Jak jsem už řekla, požádali jsme komisi, aby e, přišla s alternativními návrhy e, k tomu, jak e, tento konkrétní sociální fond může být využit v této situaci, kdy, jak říkáte, mnoho lidí v Evropě se ocitá bez práce. A doufáme, že komise nám takovéto návrhy bez prodlev předloží. Ovšem, děláme také celou řadu jiných věcí, abychom bojovali proti nezaměstnanosti. To je pochopitelně také v kompetenci členských států. Ale pak je tady také kolektivní zodpovědnost, eh, kterou se pokoušíme skoordinovat. Chceme eh, to celé usnadnit, eh, i také ukončení vnitřního trhu. Chceme zrušit překážky, tak aby směrnice o službách mm, mohla fungovat od 1. ledna, abychom se zbavili byrokratických opatření, abychom stimulovali lidi tak, aby byli zaměstnatelní tím, že jim poskytneme zdroje a možnosti, aby mohli ukončit vzdělání nebo aby mohli třeba začít pracovat v jiném směru. Nezaměstnanost se také bude diskutovat na neformální radě ECOFINu v říjnu. Nezaměstnanost je jedna z klíčových otázek na agendě a ve světle diskusí, které se konají v rámci Evropského parlamentu, ale téměř ve, se to objevuje ve všech informacích rady, týká se to také Lisabonské smlouvy. Tedy sociální fond je pouze jedním z nástrojů, jak bojovat proti nezaměstnanosti. Může být vylepšen a e, může být více vysvětleno veřejnosti, jak je možné ho lépe využít. Ale je to jenom jeden prvek v celé široké skále nástrojů, které máme k dispozici a e, které musíme používat tak, abychom proti nezaměstnanosti mohli lépe bojovat. Děkuji. A teď další otázka pana Poslta. Týká se informací o Čečensku. Minister. <laughs> tak. Děkuji mnohokrát. Pane poslte, Jakmile eh, budeme informováni, eh, Jakmile jsme byli informováni o Natálii Estěmirové, okamžitě jsme eh, se k tomu vyjádřili. Odsoudili jsme její zavraždění. Okamžitě jsme zaujali postoj také k zavření nevládní organizace Memorial v Čečensku a postaráme se o to, aby rada Eh, velice bedlivě sledovala děj v Čečensku a zasahovala zasazovala se o to, aby situace eh, eh, v oblasti členských práv byla průběžně sledována. My jsme opakovaně vyzývali příslušné orgány, aby chránili lidi v souladu v, s úmluvou o lidských právech a také víme, že jsme prezentní v Čečensku. Pravidelně organizujeme cesty do Čečenska a rada je znepokojená s ohledem na situaci v Čečensku ale nepočítáme s tím, že bychom tam eh, zřizovali eh, kancelář Evropské unie, tak jak to navrhujete. Budeme i nadále prezentní eh, v regionu, budeme sledovat vývoj situace a postaráme se o to, aby vždy, kdy to bude nezbytné, abychom upozorňovali tuto otázku porušování lidských práv. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. To je první krásná odpověď, kterou jsem k této otázce od rady získala. Přesto mi dovolte, abych se ještě doptal. Dokáže si rada představit, že by se ještě jednou zaobírala specificky tímto tématem Čečenska za švédského předsednictví, protože teď existuje celá řada proklamací ruského vedení o změnách, ale na ta prohlášení musí následovat činy a ty ještě nevidíme. Proto bych vás chtěl srdečně požádat, aby v předpolí vyjednávání dohody jste se o tom také zmínila ve vašich jednání s Ruskem. Zítra o tom budeme eh, naléha, diskutovat v, o naléhavých otázkách. Děkuji za tato přátelská slova. Eh, Vlastně I nadále se budeme otázkami lidských eh, práv eh, zabývat v našem dialogu s Ruskem a summit, který doufáme se bude konat mezi Evropskou unii a Ruskem na podzim. Doufáme, že tady lidská práva budou také na pořadu dne. Děkuji. A teď přejdeme k další otázce, kterou pokládá pan Šuncis a týká se svolení eh, turecké vlády k vyhledávání uhlovodíku ve výlučných ekonomických zónách členských států EU. Minister. Tak. Ministrině, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Rada ví, co se stalo ve vztahu k propojení Turecka s těmito zeměmi. Eh, se eh, i Turecko snažilo zajistit, co se Evropská unie snažila zajistit co nejlepší sousední vztahy. Byly tady eh, dané, byla to jedna z předběžných podmínek pro vstup Turecka a eh, do EU a to znamená, že budou eliminovány jakékoliv konflikt, zdroje konfliktu nebo eh, že budou eliminována opatření, která by mohla ohrozit dobré sousedské vztahy. Vždycky jsme poukazovali na to, jak důležitý je pokrok v mezinárodních vztazích ehm, mezi Tureckem a to také vůči ehm, ehm, Kypru a vždy jsme poukazovali na suverenitu členských států. Co se týče dodatečného protokolu, tady jsme, máme jednoznačný postoj. Je velmi důležité, aby Turecko nepostupovalo diskriminačním způsobem. Všechny tyto otázky Evropská unie pro probírá. Právě eh, před nedávnem eh, tak bylo učiněno na vysoké politické úrovni a sice EU trojka. Mohu vás ubezpečit, že Rada eh, přisuzuje velký význam těmto otázkám a budeme je sledovat i nadále. Děkuji. Pan Chuntis. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině. Děkuji za prvé za vaši ochotu podat jasnou odpověď i na otázky, které mm, jsme položili, například eh, Nabuko, eh, rada v roce 2009, tady bylo setkání a bylo řečeno, že tato země nebude podporovat e, tento plynovod, pokud vyjednávání o kapitole energie nebude otevřeno. Kypr proti tomu e, toto vetoval a e, teď hrozí Turecko, vyhrožuje Turecko a chtělo by eh, začít být aktivní ve, jako ve výlučných ekonomických zónách eh, Kypru. To je velice důležité a mohlo by to vést k řadě potížím eh, v mnoha politických oblastech EU. Jaká opatření tedy chce učinit Rada proto, aby tyto výlučné ekonomické zóny byly Tureckem uznány? Tak. Děkuji. Rada i komise toto ehm, konstatovali a tuto otázku budeme sledovat i nadále. A to při veškerých kontaktech s Tureckem vždycky hovoříme o významu dobrých sousedských vztahů. A v listopadu se e, tomuto bude věnovat i trojka, protože naváže příslušné kontakty a doufám, že tato situace, o které jste právě hovořil, už se nebude do budoucna opakovat. E, k energetickému balíčku. E, tak toto se probírá v nejrůznějších grémiích v radě a neustále je to předmětem diskuze. Je zatím obtížné říci, jak eh, tyto práce budou ukončeny, protože každý jednotlivý krok eh, vyžaduje eh, jednomyslné rozhodnutí rady. Další otázka, pan Elwet, a týká se to politiky EU vůči Barmě. Minister, Děkuji. Jenom jsem si musela připravit příslušný podklad. Pane poslanče, Evropská unie sleduje situaci Aung San Suu Kyi od chvíle, kdy byla uvězněna. Rada velmi aktivně vystupovala na její obranu a mnohokrát jsme apelovali na bormské, barmské úřady, aby ji propustili. Rada učinila řadu konkrétních opatření, dovolte, aby zmínila jenom pár z nich. V srpnu Evropská unie odsoudila rozsudek, který padl proti Ansan, Anshan Suu Kyi, a požádali jsme barmské úřady, nebo apelovali jsme na ně, aby je okamžitě a aby ji okamžitě bezpodmínečně propustili. Domníváme se, že rozsudek proti ní nebyl v souladu s národním a mezinárodním právem. Javier Solana, jakožto vysoký zástupce představitel Evropské unie, o ní hovořil na ministerské schůzce se státy ASEANu a také na červencové schůzce ASEAN Evropská unie. A to za přítomnosti barmských zástupců. Na těchto nedávných schůzkách Evropská unie, Čína, Spojené státy a ostatní přijali tvrdou linii a požadovali okamžité propuštění jak paní Sutí, tak i ostatních politických vězňů. Podporujeme opatření, které činí zvláštní vyslanec OSN v této oblasti. Domníváme se, že barmské orgány se eh, rozhodly ignorovat veškeré apely na propuštění Anšan Suu Kyi, tyto apely pocházely z různých zdrojů, OSN, ASEAN a konec konců i řady členských států ASEANu. A e ASEAN je organizace, již je Barma členem. Vzhledem k tomu, že Barma nereagovala, Evropská unie se rozhodla, že učiní opatření, Zjistili jsme, kdo je zodpovědný za tento rozsudek který padl proti paní Sutí a znemožnili jsme jim získat víza pro vstup do Evropské unie. A navíc jsme také přispě, přistoupili ke zmrazení aktiv, které vlastní vedoucí představitelé barmského režimu a ti, kteří jsou s nimi svázáni. Závěry rady jsou velmi podobné k usnesení, které přijal parlament v loňském roce. Takže prosím, buďte si jist, že zintenzivníme svou spolupráci s mezinárodními organizacemi a s partnerskými organizacemi v Azii, abychom mohli přispět k bezpodmínečnému okamžitému propuštění paní Suči na ostatních politických vězňů. Je to důležitý krok k národnímu usmíření, které je nezbytné, mají-li být volby v roce 2010 věrohodné. Děkuji, pan Elward. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ministrini za jasnou odpověď. Mohu se zeptat, co Evropská unie učinila na pomoc tisíců uprchlíků, kteří utekli ze severu Barmy do Číny po obrovských ozbrojených střetech mezi chuntou a rebelskými organizacemi. Děkuji. Paní ministrině, máte slovo. Omlouvám se, ale na tuto otázku v tuto chvíli nejsem schopna odpovědět, budu vám muset odpovědět později. Moc se omlouvám. Děkuji. A pokračujeme dále. Další otázku předložil pan Crowley a týká se užších vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Paní ministrině, máte slovo. Jo, eh, tak. Děkuji. Děkuji panu Brianu Crowleymu. Myslíme si, že vztahy mezi EU a USA e, jsou na nejvíc důležité. Transatlantické vztahy jsou e, klíčovým prvkem e, politiky EU a jsou založeny na sdílených hodnotách, sdílené zodpovědnosti a také závazku otevřít se integrované ekonomice. Nová administrativa USA poskytla nový podnět našim vztahům. Jsme přesvědčeni o tom, že musíme pokračovat v této spolupráci. Je, to je čas, kdy můžeme očekávat od našeho atlantických vztahů nové návrhy. A zdůraznila bych, že existuje řada oblastí, kde EU má velice úzkou spolupráci s USA a může rozšířit strategické partnerství a dosáhnout výsledků. I nadále budeme, budeme mít intenzivní spolupráci třeba v otázkách Afghánistánu, Pakistánu, Iránu, mírový proces na Blízkém východě, Rusko, západní Balkán. Máme pravidelnou eh, spolupráci v oblasti krizového řízení a jsem velice ráda, že USA se teď zúčastnili mm, ES, mise EFSP v Kosovu a i nadále budeme mít eh, intenzivní spolupráci v otázce klimatických změn, kodaňské konference, eh, kodaňská konference se blíží a nová administrativa eh, teď zopakovala svůj závazek věnovat se klimatickým změnám a mm, budou jistě sledovat podobné cíle jako my, když půjde o snižování emisí ze střední a dlouhodobého hlediska. Také energetické otázky jsou něco, na čem spolupracujeme a budeme chtít dostat tuto spolupráci na vyšší úroveň. Energetické fórum EU-USA může být velmi účinným fórem, tak abychom se posledovaly otázky energetické účinnosti a výzkum nových forem energetických technologií. Další otázka je, jak zvládat ekonomickou a finanční krizi. Musíme velmi úzce všechno sledovat, tak abychom znovu nastavili stabilitu v oblasti obchodu. Tady máme vyjednávání doha, které musí být dovedeno ke konci a do roku 2010. Je to ambiciozní, ale je to velice důležité, abychom mohli bojovat proti protekcionismu. USA tady hraje klíčovou eh, úlohu. Také musíme diskutovat o těchto otázkách na setkání G20 příští týden. Je tady zájem z obou stran abychom prohloubili spolupráci v vnitřních a právních otázkách, tak abychom si lépe mohli porozumět a porozumět legislativnímu rámci. Třeba otázky, které se týkají eh, uzavření Guantanama, eh, to je také relevantní věc a je to důležitý krok v tomto směru. Co se týče odzbrojení, a nešíření zbraní. Myslíme si, že Obamova administrativa mm, už poskytla, vyslala nový signál. Washington a Brusel spolupracují tak, aby zajistili, že dosáhneme eh, skutečného pokroku Eh, při sledování smlouvy o nešíření eh, zbraní. A teď se budeme těšit také na celosvětový zákaz nukleárních eh, zbraní a doufáme, že učiníme pokrok v otázkách odzbrojení. Určitě se nám podaří dopracovat se ke smlouvě o zákazu a výrobě radioaktivního materiálu a nukleárních zbraní. Je tady zájem na obou stranách o posílení dialogu a o e, zintenzivnění práce a dialogu USA a EU jsou největšími dárci a proto máme společný zájem na zlepšování a zintenzivnění našeho úsilí. A tady se už k tomu vedou diskuze, jak toho docílit. Společný summit EU-USA je vynikající příležitost, jak diskutovat o těchto a jiných otázkách na nejvyšší úrovni. Jsem velmi hrdá, že švédské předsednictví mělo příležitost být vůči silou na tomto summitu EU-USA. Jsme přesvědčeni o tom, že tento summit posílí vztahy USA-EU e a to velmi konstruktivním způsobem. Děkuji. Pan Crowley, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát a děkuji také paní ministrině, kterou tady znovu vítám, sice v jiné funkci, ale přesto ke dvěma otázkám, kde si myslím, že můžeme spolupracovat nejvíce. Za prvé, nešíření zbraní a za druhé, finanční krize. Ptám se švédského předsednictví, jestli má nějaké zvláštní myšlenky, které by chtělo vznést na samitu EU-USA, který proběhne za chvíli, a také rozdíly mezi Británií a Francií na jedné straně a druhé a zbytkem Evropské unie týkající se finanční regulace. Zdá se, že Spojené státy jsou možná blíže k myšlenkám ostatních států než Británie a Francie, tedy myšlenkám, které včera oznámil Gordon Brown. Děkuji. Dnes ráno jsme diskutovali o přípravě na G20. Uvědomuji si, že existují různé názory o kterých diskutují sdělovací prostředky, ale chci říci, že v Evropské unii jsme velmi dobře skoordinováni. Diskutovali jsme o tom s ministry financí. Zítra večer proběhne večeře s premiéry a, a hlavami států, tak aby se koordinovala pozice před Pittsburghem. Evropská unie je sjednocená, víme, co chceme, máme konkrétní návrhy, které doladíme zítra. Takže se toho tolik nebojím a s pomocí komise a komisaře Almunie jsem velice ráda, že jsme dospěli k tak neobvyklé jednotě, protože diskutujeme o svých prioritách, svých řešeních. Pochopitelně se budeme snažit zesouladit pozici s americkou vládou a s ostatními stranami na G20, v co nejvíce oblastech. Teď, co se týče nešíření zbraní, jsme velmi rádi, že se to dostalo znova na pořad jednání. Nějakou dobu bylo těžké to tam dostat a jsme velmi rádi, že prezident Obama s tím souhlasil a zavázal se k tomu. Nicméně bude to chvíli trvat. Jsou to složité technické otázky, které bude třeba vyřešit a to chvíli trvá. Soustředujeme se na ten proces, budeme se snažit to posunout dopředu, ale těžko řeknu, jak dlouho to bude trvat a jaké termíny máme. Nicméně je to na pořadu jednání a Zavázali jsme se, že budeme tlačit tuto věc dopředu a doufá a naši američtí partneři s tím souhlasí. Děkuji ještě další otázka od pana, od pana se. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, máme tři strany trojuhelníku. Rusko, EU a USA. USA a Rusko začalo vyjednávat o jaderném odzbrojení. Jak rada může vstoupit do jednání o této otázce, která je tak důležitá pro budoucnost lidstva? Děkuji. Děkuji. Děkuji. Je to dobrá zpráva je důležitým krokem, že tyto dvě země se sedly k jednacímu stolu a jednají o otázkách, které jsou důležité pro budoucnost lidstva, jak jste řekl. Doufáme, že to bude mít konkrétní výsledky. Proběhne k tomu summit v březnu roku 2010, kde bude zastoupena pochopitelně i Evropská unie a to bude dobrá příležitost koordinovat si své postoje a podívat se na to, jak můžeme přispět k úspěchu těchto diskusí. Děkuji. Také děkuji. Toto zasedání má končit v 19 hodin a vím, že paní ministrině musí odjet, to znamená otázky, které zatím z nedostatku času nebyly zodpovězeny, budou zodpovězeny písemně. Děkuji vám mnohokrát za účast, paní ministrině. Tím končíme interpelace. Další schůze proběhne zítra ve čtvrtek 17 od 9 do 13 a potom od 15 do 17. Pořad jednání byl zveřejněn